dohody v patřičnou dobu. Mnohokrát vám ještě jednou děkuji, pane předsedo, a tím bych své poznámky ukončil. Děkuji vám mnohokrát, pane ministře Kvíne, děkuji vám, děkuji panu komisaři.